very happy to see a lot of guests. Jsem velice ráda, že tady vidím hodně hostů. I hope you all to find... Doufám, že si všichni najdete nějakou volnou židli. Vím, že je to trochu frustrující, když se tlačíte vzadu a vepředu je tolik volného místa, ale taková jsou prostě pravidla hry a e, musíme si s tím nějak poradit. pokud eh, vzadu najdete nějaké volné židle a budou u nich cedulky, eh, rada, komise, tak těch si nevšíme je, nevšímejte. Eh, nebo mě rozhodně nebude vadit, když tu cedulku dáte pryč a sednete si tam. Ale to je teda úplně mimo záznam. Okay, thank you very much. Děkuji vám všem za to, že jste tady. Já se jmenuji Judith Sargentini, jsem poslankyní za stranu zelených v Evropském parlamentu a ještě eh, jedna informace, pokud tady eh, není volné místo, budete takyž potřebovat sluchátka, abyste mohli poslouchat překlad. A pokud byste tedy chtěli, můžete do místnosti eh, 3G3, což je náslechová místnost, je to vlastně o dvě patra výše, přímo nad touto místností jenom o dvě patra výš a tam tedy můžete jít, můžete se tam posadit, poslouchat eh, i Eh, sledovat ten přenos, i když vím, že samozřejmě možná je příjemnější být přímo tady v sále. Máme trošku spoždění. A hned tedy začnu tím svým úvodem. Máme eh, před sebou dva velice zajímavé panely a také prezentaci Evropského komisaře de Guchta ohledně jeho iniciativ eh, eh, u sporné těžby eh, minerálů nebo konfliktní těžby. Proč považuji toto slyšení za tak důležité? Jaké jsou mé osobní důvody? Ehm, byl to skutečně velice úspěšný rok, pokud jde o transparentnost v nadnárodních společnostech a o obchodu s komoditami v EU. Ještě před létem se tento parlament hlasoval o směrnici o transparentnosti, což byl e, vlastně odraz e, iniciativy OSN a na základě toho vlastně obchod e, s ropou, dřevem a Eh, minerály bude mnohem průhlednější než dosud. Nyní se také diskutuje o zprávách nefinančního typu. Máme také iniciativu o konfliktních minerálech, máme také první příklady evropské regulace ve snaze bojovat s korupcí. Máme tu třeba iniciativu FLECT, eh, tu, o té se také dnes něco dozvíme. A já už ve své minulé činnosti jsem se zaměřovala na boj eh, s korupcí, na otázku afrických konfliktů, když jsem ještě pracovala pro rozvojové nevládní organizace, tak jsem eh, vlastně pracovala v rámci Kimberleyského procesu o konfliktních diamantech a to mě vlastně inspirovalo i k práci zde. Pak se také hovoří vlastně o omezení e, dovozu takzvaného neudržitelného dřeva, těch konfliktních diamantů a také se musíme zabývat tím, jak zajistit, aby rozvojová spolupráce fungovala pohromadě s obchodem a právními předpisy, jak podporovat udržitelné zdroje přímo v terénu. Určitě můžeme přijímat nejrůznější právní akty, já jsem rozhodně proto, protože si myslím, že ty právní předpisy skutečně mění tradici, ale toto je výbor pro rozvojovou spolupráci a nás tedy zajímá především, jak dosáhnout udržitelné těžby, udržitelného získávání zdrojů. To je problematika dnešního dne. Několik pravidel hry. Já tady jsem, abych se něco dozvěděla, doufám, že i vy. Nechci, aby tady eh, chom si navzájem uštědřovali kázání. Nechci ani tolik slyšet sama sebe, spíš bych raději, aby se vás eh, zapojilo co možná nejvíce ale samozřejmě je třeba za tímto účelem respektovat čas a ten začátek není dobrý, protože jsme začali se spožděním. Prosím, žádná prohlášení, ale spíše uh, nadneste různé složité um, otázky, o kterých byste chtěli diskutovat. První panel se týká vlastně úlohy těžebního lesnického průmyslu v udržitelném rozvoji a náš první řečník toho vidíte nade mnou. Možná by někdo mohl trochu slumit světla, abychom řečníka viděli na tom plátně. Je to pan Tetech Hormeku, který teď právě eh, se nachází v Ghaně. Eh, takže, pane Hormeku, i na dálku vás vítáme v Evropském parlamentu v Bruselu. Vím, proč jste tady nemohl být a jsem velice ráda, že jste přijal tu eh, nabídku eh, vlastně přijet na evropské zastoupení do Ghany a tam jejich prostřednictvím s námi diskutovat. Takže, pane eh, Tete, já vás, Hormeko, já vás nejprve oficiálně uvedu, řeknu, kdo jste a proč jsme tak rádi, že jste mezi námi. Pan Hormeko je vedoucí eh, programu v oblasti hospodářské politiky a obchodu na africkém sekretariátu eh, sítě pro třetí svět Third World Network. Eh, specializuje se na mezinárodní obchod a investiční otázky a pracuje na, také na obchodní tematice v rámci eh, Světové obchodní organizace od roku 1996. Pan Hormeku bude hovořit o tom, proč bohaté uh, Eh, těžební zdroje v Africe nepřispěly k hospodářskému a sociálnímu rozvoji se zaměřením na těžbu zlata v Mali. Takže, pane Hormeku, máte slovo zhruba na 10 minut. Já budu sledovat čas, ale samozřejmě o tut vás nemohu ustřihnout, takže eh, vám plně důvěřuji. Byla bych ráda, abyste eh, také vlastně pak vyčkal na otázky po těch třech řečnicích. Doufám, že se nám to podaří vás udržet na příjmu, tak abyste si mohl vyslechnout i otázky. Takže máte slovo. I can't hear you now, so... Já vás teď neslyším, nevím, jestli někdo může pomoci. technicians please Hi. yes. Zdravím vás. Je to lepší, slyšíte mě? Dobrá. Tak tedy. Dovolte mi říct si, že jsem, že jsem opravdu poctěn, že mohu hovořit takto z Gany do Bruselu a přejdu rovnou k jádru věci, protože mám pouze omezený čas. Takže pokud jde o tu otázku základní, tak eh, Hodně se hovoří o dramatické míře růstu v Africe, která je vedená právě těžebním průmyslem a vývozem. Boom in mineral production and exportation. We still have massive poverty, joblessness, and all the social indications and indicators are very low in Africa. Now, a lot of reasons have been given usually for, for why there is a state of affairs, and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 na mě skutečně velmi odborný, velmi informovaný. Každopádně nízké daně, platěné, plat, které platí důlní společnosti v rozvojových zemích a kromě toho vývozní daně na, na eh, nerostné suroviny jsou omezeny a kvůli tomu dojde k vývozu ze země příliš levně Není to příliš eh, tedy přínosné pro tu zemi. Jedna z věcí, to je jedna z věcí, která, z které jsem zaznamenala, budu pokračovat tedy dalšími řečníky a doufám, že s námi zůstanete až eh, k těm otázk, do těch otázek, které budou později. Ano, děkuji. Takže dalším řečníkem, já si tady v tom jenom udělám jasno, Sergio Andres Coronado Delgado. A doufám, že to vyslovuji srozumitelně. Je právník a odborník na ústavní právo, který eh, také eh, studoval eh, rozvoj a územní práva a působí v CINEPu, což je výzkumné kolumbijské centrum publikoval dokumenty a práce na téma lidských práv eh, domorodých eh, společenství a u takzvaná, o takzvaných územních lidských právech. A bude hovořit o eh, sociálních dopadech těžby v Latinské Americe. A asi jste si všimli, že z angličtiny pak už v tom, v tom prvním projevu nebyly, nebylo Eh, tlumočení a to bylo vzhledem ke kvalitě zvuku v tom dálkovém eh, přenosu, ale veškeré další projevy budou již mít plné, plný tlumočnický režim. Takže dávám eh, vám slovo, můžete hovořit jakýmkoliv jazykem. Yes. OK. Muchas gracias por la invitación. Děkuji mnohokrát za pozvání. Já bych chtěl poděkovat eh, výboru pro rozvoj Evropského parlamentu za to, že se hodlá věnovat tomuto klíčovému tématu. Eh, ten můj postoj eh, je vlastně postojem Kolumbijské platformy pro lidská práva, demokracii a rozvoj, což je síť asi stovky organizací, které pracují ve prospěch lidských práv v Kolumbii. V posledních letech v Kolumbii se hodně diskutuje diskutuje o úloze těžebního průmyslu v procesu národního rozvoje. Koloniální historie Ameri- Latinské Ameriky eh, souvisí s velkými problémy, jim čelí i těžařský průmysl v kontrastu s rozvojem, protože je třeba zaručit eh, lidská práva celého obyvatelstva. V Kolumbii nyní zaznamenáváme eh, odpor společnosti vůči navyšování těžební činnosti, což souvisí právě i s tou koloniální historií. Eh, v současnosti v zemi eh, jsou těžební činnosti na vzestupu. Za deset let se v podstatě zdvojnásobilo množství vytěženého uhlí. V roce 2000 to bylo 38 tisíc tun, pardon, 38 eh, miliard tun a v roce 2010 už je to 74 miliard tun. Navíc e, i ten využívaný e, povrch e, obrovsky narostl, protože v roce 2002 byly těžební koncese na 1,1 milionu hektarů, zatímco v roce 2009 už to jsou koncese na 8,4 milionu hektarů. V důsledku toho se objevuje stále více společenských konfliktů kvůli činnosti těžebních podniků, které působí na, ve venkovských oblastech. Od ledna 2001 do prosince 2011 proběhlo 274 sociálních konfliktů, které souvisely s těžbou ropy, zlata eh, a uhlím. Tyto sociální konflikty jsou často poznamenány represí a kriminalizací těchto protestů. Dovolte, abych vás seznámil eh, s takovým souhrnem Eh, souvislosti mezi těžebním průmyslem a porušováním lidských práv v Kolumbii. Velkokapacitní těžba nepřispěla k odstranění chudoby v oblastech, kde eh, se v poslední době začalo více těžit právě eh, naopak. Například v oblasti Cezar, což je oblast, kde se v roce 2011 vytěžilo nejvíce uhlí, podíl lidí, kteří eh, nejsou schopni uspokojit základní potřeby, je vyšší než 50 Přičemž ale eh, v celé oblasti je to 30%, takže je to víc tam, kde se těží, je to horší tam, kde se těží. E, souvisí to také s daňovou politikou. Eh, v současnosti eh, je tady snaha podporovat zahraniční investice, takže se eh, zavádí různý systém daňových úlev, daňových výhod pro ty těžební firmy. Místo toho, aby ty platby byly reálné a aby to umožnilo i ochranu zájmu společnosti a celého státu. Pro řadu vesnic eh, na venkově eh, znamenalo zřízení dolů eh, úplnou změnu podoby toho jejich okolí, protože vlastně se přichází o zemědělskou půdu, je zhoršen přístup k vodě a dochází také ke zhoršování kvality vody. Ty postižené vesnice se obracejí na soudy, chtějí, aby byly jejich práva chráněna. V nedávném rozsudku eh, ústavní soud nařídil ochranu eh, práva na život, zdraví a soukromí občanů, eh, kteří bydlí nedaleko jednoho uhelného dolu. Dále 3500 rodin z kmene Zenů eh, vlastně žádají eh, o postih firmy Sero Matoso, což je eh, důl na Feronikl vlastněný Angličany a vlastně žalují tuto firmu kvůli tomu, že způsobuje škody na přírodních zdrojích. Dále bych chtěl hovořit o nuceném vysidlování obyvatel. V Kolumbii byl eh, vnitřně ozbrojený konflikt posledních 50 let a eh, vlastně se to různě přelévalo po celé zemi. Samozřejmě v některých oblastech probíhal ozbrojený konflikt, zároveň tam ale působil i ten těžební průmysl a eh, často se navzájem ovlivňovali je třeba upozornit na to, že často dochází k velkému porušování lidských práv právě v oblastech, kde se těží. V, podle nedávné zprávy 80 porušování lidských práv v Kolumbii se týká právě oblastí, kde se těží. 87 nuceného vysidlování se týká těchto oblastí a těchto oblastí se dále týká 78 zločinů namířených proti odborářům, 89 zločinů namířených proti domorodému obyvatelstva a 90 eh, zločinů namířených proti obyvatelům afrického původu. Dále, eh, při rozšiřování eh, těžby některé vesnice musely být úplně přemístěny a některé se přemysťují kvůli tomu, že tam došlo ke kontaminaci životního prostředí. E, ta společenství potom musí absolvovat složitá vyjednávání, bojují e, za to, e, aby dostali alespoň nějaké náhrady za škody, které jim byly způsobeny těžbou. Nyní, jak je vztah mezi těžbou a právy etnických menšin? Eh, takže podle eh, oficiálních údajů celkový eh, máme tady celkový určitý rozsah oblastí, které patří obyvatelům vlastně černošským, představují vlastně 6% celkového rozsahu a u 16% jsou žádosti o těžební činnost. Často potom ty těžaři vlastně úplně pomíjejí povinné předchozí konzultace, během nichž mají získat souhlas, svobodný souhlas těch domorodých eh, komunit a komunit afrického původu. Upozorňuje i na to i úřad OSN pro lidská práva, kde v poslední výroční zprávě o Kolumbii hovoří eh, právě, že se zatím vůbec v Kolumbii nedají konstatovat nějaké osvědčené postupy v oblasti předchozích konzultací, což ohrožuje vůbec přežití některých domorodých eh, národů. Eh, nyní, jak se má těžba k právům v oblasti životního prostředí. Těžba je dnes v Kolumbii chápána jako prioritní věc pro obecné e, zájmy. A máme na to dokonce i zákon, který říká, že v případě, že dochází k konfliktu mezi těžbou a třeba zemědělstvím nebo ochranou životního prostředí, má přednost ta, ten těžební průmysl. Na počátku května kolumbijská vláda vydala vyhlášku, podle níž se zamítá místní samozprávě možnost mít nějakou územní vyhlášku, ve které by třeba vyloučili těžbu na svém území. E, tento výnos vlády nicméně uh, už neovlivňuje dohody, které schválili tři místní zastupitelstva, e, která už zakázali těžbu ve své oblasti. Uh, je to eh, dnes veliký problém, protože přestože se třeba občané v referendu eh, vysloví proti těžbě, eh, dle toho vládního výnosu není možné ji zakázat. Upozorňuje se v Kolumbii také na závažné dopady těžby na životní prostředí protože to ovlivňuje kvalitu vody, půdy, vzduchu, eh, biologické rozmanitosti. A navíc často eh, vlastně nedochází vůbec k žádné kontrole těchto vlivů. Podle nedávné zprávy eh, se také může zhoršovat zdraví v těch těžebních oblastech. objevují se nové dýchací choroby v těžebních oblastech. Podle epidemiologické studie v oblasti La Guajira, kde se nachází eh, důl Serechon, eh, což je důl, který eh, vlastně těží uhlí a je to vlastně vlastněno švýcarskými a anglickými majiteli a tam se velice zvyšuje počet akutních dýchacích chorob. EU dnes přijímá opatření v oblasti podniku a i v oblasti lidských práv a my k tomu máme následující doporučení. Různé iniciativy typu EITI a dobrovolné principy OSN jsou důležité, ale nestačí. Je třeba pokročit v tvorbě závazných nástrojů, které by umožnily, aby lidé a e, celé vesnice, e, které utrpěly e, těžbou, aby měli přístup ke spravedlnosti. Ten přístup ke spravedlnosti by se neměl omezovat jenom na vnitrostátní soudy, ale měli by mít přístup i k soudním systémům těch zemí, v nichž ty dotyčné těžební podniky mají své sídlo. Dále EU by měla povinně od podniků vyžadovat eh, zprávy o dopadu jejich činností, to jsou takzvané ty nefinanční zprávy. Tyto zprávy by měly být doplněny i sociálním auditem, eh, jich, eh, jehož by se účastnili i ty postižené vesnice a organizace občanské společnosti, které jim pomáhají. Kolumbie je země, kde přetrvává ozbrojený konflikt. A je třeba to tedy chápat tak, že ty minerály, které se tam těží, vlastně pocházejí z konfliktní a vysoce rizikové zóny. Žádáme EU, aby uplatňovala principy transparentnosti eh, právě i v tom eh, řetězci dodávání produktů těžebního průmyslu. Tato povinnost by měla platit pro všechny kolumbijské přírodní zdroje, které se v Evropě spotřebovávají a výbor pro rozvoj by se mohl postavit do čela těchto iniciativ. Je třeba si uvědomit ekologické i společenské dopady e, těžby v dlouhodobém časovém horizontu. Je třeba na to myslet i vedle té obchodní hodnoty vytěžených minerálů, protože ta rozsáhlá e, urychlená těžba minerálů a kovů e, nejde dohromady se společenským tím projektem udržitelnosti. To už my jsme eh, se v Latinské Americe naučili. Děkuji. Děkuji vám, Sergio. A vždycky na konci začnete být velmi konkrétní, což, čehož si cením. Přístup ke spravedlnosti nejen v zemi, kde k těžbě dochází, ale také tam, kde se nachází sídlo společnosti. To je požadavek od nevládních organizací, který je velmi dlouhodobý, ale pořád to neplatí. Třeba případ proti Shell ve Spojených státech byl opět zastaven a v Nizozemsku to nevedlo k tomu, co jsme chtěli, co jsme si přáli. Ale chápu tento požadavek velmi dobře stejně jako přání po plném vyhodnocení dopadu, včetně sociálního auditu. Budeme pokračovat v třetím projevu prvního panelu. Saskia Ozinka, který stojí za nevládní organizací FIRM. A pokud byste mi mohla říci, co znamená FIRM, bylo by to dobré, ale vím, že se zabýváte globálními lesnickými otázkami. A studoval jsem biologii na Hohesholu univerzitě v Utrechtu a teď učíte právě environmentální vědy. A taky jste působila v, v rámci Friends of the Earth v Nizozemsku. A teď budete hovořit o nedostatcích dobrovolných dohod o prosazování lesnického práva. Takže Saskia, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji, Judy. Takže pokud jde o Fern, tak Fern není zkrátka něčeho, ale je to zkrátka rostlina, která roste v lese, která nám přišla jako eh, hezká rostlina vhodné jméno. Budu hovořit o těch dobrovolných dohodách a o podpoře rozvoje právě ve vztahu k těžebnímu průmyslu. Než se do toho pustím, musíme zasadit diskuzi do širšího kontextu. Takže za prvé, myslím si, že dobře můžeme navázat na předchozí řečníky. Abychom podpořili rozvoj prostřednictvím odpovědných obchodních postupů, se musí Evropská unie zabývat tím, jak definovat a měřit rozvoj. A také Eh, si myslím, že ekonomický růst není tím správným měřítkem. A mám také za to, nebo jsem velmi eh, smutná, že se to tak, o tom tak málo hovoří v Evropském parlamentu a veřejně, o potenciálním dopadu těchto EPA na rozvoj. Byla jsem také zklamaná, když jsem včera četla Financial Times, kde bylo prohlášení eh, komise, kde se správně poukazuje na to, že vzhledem k nedostatku pracovních míst v subsaharské Africe se objeví problémy, nestabilita, konflikty mezi skupinami a mnoho uprchlíků a tak dále, ale řešení, které se tam naznačuje, je pozitivní prorůstová agenda. Já si myslím, že dva předchozí řečníci jasně řekli, že růst sám o sobě nevede k rozvoji. A vůbec existuje i nesprávný růst, který eh, obohacuje nesprávné lidi a který eh, v podstatě nepředstavuje správný základ industrializace, může podkopávat dokonce rozvoj. A provedli jsme mnoho studií o Africe, které ukazují, že i když Afrika roste, tak tam nedochází k žádné industrializaci. A dokonce počet eh, míra výroby klesá. snaha je dostat z té země co nejvíc a pak to končí. Protože máme málo času, budu hovořit velmi stručně. Abychom podpořili rozvoj prostřednictvím těživního průmyslu, měla by Evropská unie převzít eh, doporučení z dokumentu z roku 2001, který eh, zadala Světová banka a zajistit, aby tato doporučení byla implementována. Jinak pokud jste tu někdo byli v roce 2000, tak to asi víte, pokud ne, tak mi dovolte jenom vám připomenout, přečíst tři věty ze zprávy toho panelu. Jsou tam čtyři doporučení ohledně toho, jak znovu obnovit eh, příslušnou rovnováhu a zejména bychom měli podpořit správnou zprávu environmentální komponenty a za třetí respektování lidských práv. Když si přečtete celou tu e, zprávu, tak vidíte, že Světová banka by měla podpořit těžební průmysl pokud, pouze pokud to přispívá k lidským právům a udržitelnému rozvoji, který byl ve zprávě velmi jasně definovan. Pořád se ještě z tohoto procesu můžeme hodně poučit. A opět, jak eh, řekli předřečníci, pořád existují obrovský, obrovské problémy. A teď eh, k VPA. Měla bych hovořit o nedostacích VPA. Ovšem VPA jsou stále nejvíce inovativním nástrojem, který máme k dispozici a který, abychom eh, podpořili rozvoj prostřednictvím zodpovědných postupů. Proč? Protože VPA se právě zaměřují na transparentnost, odpovědnost, ale než o tom řeknu trochu víc, chci se zeptat, kdo z vás ví, co to jsou VPA? Pokud víte, co je VPA, můžete prosím zvednout ruku, pokud víte, co je VPA. Takže asi polovina. Ani, ani polovina. Takže, než řeknu něco o těch nedostacích, dovolte mi si, o co jde. VPA je takzvaný Voluntary Partnership Agreement, je to právně závazná obchodní dohoda, kterou dohodnala Evropská unie zatím ze šesti státy, eh, jedná s dalšími sedmi a s dalšími deseti které jsou v předjednávací fázi. Jde o to zabránit nelegální těžbě v těchto zemích. Evropská unie a vláda by z těchto zemí by měly nejprve eh, definovat, co to je legalita, pak nastavit systém na vysledovatelnost dřeva prostřednictvím celého řetězce, aby Evropská unie mohla dovážet pouze eh, legální dřevo a pak nastavit nezávislý monitorovací systém, který bude monitorovat celý tento proces. Čili to je zhruba VPA. Ale pokud se podíváte na cíle VPA, definované Evropská radou eh, v říjnu 2003, tak tam ty se velmi jasně zaměřují na posílení eh, zprávy vyjasnění těch práv místních obyvatel, zlepšení transparentnosti a podobné otázky. Tyto cíle jsou pro nás mnohem důležitější než ten celý systém vysledovatelnosti, který ne, že by nebyl důležitý, ale VPA prostřednictvím posílení občanské společnosti, tím, že dostane občanskou společnost k vyjednávacímu stolu, tak to bylo, mělo, bylo skutečně revoluční. A myslím, že by bylo dobré říci, že model VPA včetně inkluzivních vyjednávání, by měl sloužit jako model k dalším dohodám, které Evropská unie vyjednává. Protože je jasné, že eh, VPA a mnoho dalších dohod na stole neprobíhá stejným participačním způsobem, čili tam daleko více hrozí, že eh, tam dojde k nějakým neplánovaným efektům. Jaké jsou nedostatky? Zřejmý nedostatek je ten, že se zabývají pouze těžebním eh, lesnickým průmyslem, těžbou dřeva. Když se používáte, podíváte na země jako Liberia, Liberie, Kamerun, kde eh, byl pro ekonomiku v předchozích letech významný eh, lesnický průmysl, tak ten začíná být méně důležitý, více důležité začíná být zemědělství. Když se podíváte na dovozy dřeva z těchto zemí do Evropské unie, tak největší dovoz je z konverze zemědělských eh, koncesí, eh, tedy lesnických koncesí na zemědělské a tím se ten význam snižuje. Další nedostatek VPA jsou navázána na evropské nařízení o dřevu. Víte, co to je EU Timber Regulation? Toto nařízení, zdá se, že to je více lidí, takže nařízení, toto nařízení Eh, znemožňuje nebo má předcházet eh, zavádění nelegálního dřeva na uvádění nelegálního dřeva na evropský trh. Problém je, že zatím není příliš dobře implementováno toto nařízení na státní úrovni. A pokud nebude implementováno lépe, tak um, pobídky pro další země k vyjednávání VPA klesnou. Čili to je další nedostatek. A z časových důvodů tady svůj příspěvek ukončím. Děkuji. Děkuji, Saskie. A děkuji za ne možná nejlepší zprávy, ale my hovoříme o BA. Měla jsem dvě zprávy z výboru pro rozvoj. Jeden se týkal právě EPA pro východní Afriku a střední Afriku. A já jsem navrhla tomuto výboru říci ne případě té východní jsme řekli ne, v případě té střední Afriky nikoliv, ale ovšem výbor pro mezinárodní obchod nesouhlasil se stanoviskem rozvojového výboru, ale probíhá diskuze. Já se také účastním analýzy EPA pro Jižní Afriku. Není to jenom diskuze, ale je to dlouhodobá diskuze. Teď je čas na otázky. Ale ještě komisař de Gucht. Takže nejprve vyslechneme pana komisaře a pak necháme čas na otázky, takže otázky dalších kolegů, kteří nás poslouchali. Pane komisaři, byli bychom rádi, kdybyste byl tady na, na pódiu nahoře. Máme tady volné místo vedle Sergi, Sergia. V pořádku, v pořádku. Myslím, že takhle to bude v pořádku. Commissioner de Gucht um, uh, is going to... Takže pan komisař de Gucht bude hovořit o iniciativě o takzvaných konfliktních nerostných surovinách, konfliktních minerálech, a zbytek nechám na vás. Good morning, uh... Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně a účastnice této diskuse. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za pozvánku na toto slyšení, protože já velice eh, rád vždy přicházím do Evropského parlamentu a i právě do výboru pro rozvoj. Já jsem už eh, několik měsíců zastával funkci komisaře pro rozvoj a, zhruba 14 let jsem i byl poslancem tohoto parlamentu. Dnes tedy hovoříme o úloze těžby přírodních zdrojů v rozvoji obecně a také chci hovořit o tom, jak se komise dívá na celou otázku konfliktních nerostných surovin. Nejprve budu hovořit o obchodu s přírodními zdroji. Východiskem musí být to, že takový obchod je samozřejmě pro každou rozvojovou zemi příležitostí. Je to příležitost dostat do ekonomiky více peněz, vytvářet poptávku, daňové příjmy, které potom mohou být využity ve vzdělávání, zdravotní péči, v právním státě a dalších vládních službách. Samozřejmě jde o to vyhnout se těm nástrahám, které s tím souvisejí, jako jsou eh, vlastně korupce, znehodnocování eh, měny a také vytlačení jiných hospodářských činností. Největší nástrahou v některých oblastech je věc, která může přímo ohrožovat celistvost a stabilitu států, protože ty přírodní zdroje někdy vlastně slouží k financování ozbrojených konfliktů, k prodlužování eh, válek a k, mm, znamenají potom lidské oběti. Známe to z minula, z diamanty a dnes se to projevuje u cínu, tantalu, tungstenu, zlata a jejich rud. A když eh, se toto stane, tak bohužel se někdy také hovoří o takzvaném prokletí přírodními zdroji. Eh, rozsah těch lidských eh, obětí je pro nás všechny, kteří můžeme nějak obchod s těmito produkty ovlivnit věc, kterou musíme brát do úvahy, povinnost něco s tím dělat. A v Evropské unie samozřejmě to ovlivnit můžeme, protože náš trh je jedním z nejdůležitějších cílů těchto surovin, například v probě elektroniky, žárovek, aut, šperků a podobně. Mezinárodní společenství prostřednictvím OSN, OECD a G8 se shoduje na tom, že tento problém je třeba řešit. Některé země, včetně Spojených států, již eh, přistoupily ke konkrétním krokům a teď tedy musí činit eh, konat i Evropa. Víte, že Evropská komise pracuje na návrhu, podle kterého by se obchodní a jiné evropské politiky používaly k podpoře zodpovědného užívání přírodních zdrojů. Zatím ještě zvažujeme různé možnosti, ale mohu eh, nemu tady hm, hovořit eh, do podrobné o jednotlivých možnostech, protože kolegium komisařů ještě nepřijalo rozhodnutí. Ale mohu říci, že se tedy řídíme především třemi věcmi. Efektivita, omezení vedlejších účinků a koordinace na širším úrovni. Nejprve tedy efektivita. Samozřejmě eh, tady eh, se to komplikuje komplikovaností té otázky, protože máme vlastně komplikovaný dodavatelský řetězec, který vede z, třeba z dolů Kivu v Kongu až na ulici Runev tady v Bruselu. My se musíme podívat, jak ten dodavatelský řetězec funguje abychom mohli působit efektivněji. My jsme zjistili, že samozřejmě čím e, výše jdete, tím je to jednodušší, protože jsou stovky a stovky firm, které tyto suroviny používají, ale máte jenom zhruba 350 zpracovatelských firm, e, které ty základní e, rudy vlastně přetavují na kovy. Jakmile ten kov tedy opustí tu tavírnu, tak může obsahovat rudu z různých zdrojů. To znamená, že ta, eh, ta tavba nebo výroba slitin eh, je poslední fází v procesu, eh, kde je možné ještě vystopovat původ. A chceme-li působit efektivně, tak se musíme právě zaměřit na tento článek toho celosvětového dodavatelského řetězce. Zatím nemohu být přesnější, pokud jde o evropskou legislativu, ale chci zdůraznit, že hledáme nejrozumnější a nejefektivnější cestu, jak podpořit tlak na ten eh, tavný průmysl, tak, aby schromažďovali lepší informace o eh, svém dodavatelském řetězci, tak, aby se z trhu vůbec dostaly nerostné suroviny, eh, které jsou obchodovány nelegálně. Také chceme, aby ty informace takto získané potom eh, putovaly dál tím dodavatelským řetězcem. Konfliktní nerostné suroviny to není problém jenom oblasti velkých jezer, eh, i když samozřejmě to vyvolalo akci ve Spojených státech, v OECD, v OSN, činnost ve prospěch zodpovědného užívání nerostů. Máme totiž i další příklady, třeba eh, gerily FARC v Kolumbii a ve Venezuele, podle zpráv se vlastně tyto gerily snaží používat zlato a tantal a také eh, eh, koltan, aby mohli financovat své kampaně, protože už je složitější produkovat kokain, tak se zaměřili na tyto rudy. Podle Heidelbergského institutu 20% globálních konfliktů eh, souvisí s přírodními zdroji, takže nemůžeme poukazovat jenom na některé konkrétní regiony musíme se skutečně tu iniciativu eh, rozšířit co možná nejvíce. Tou druhou snahou, jak jsem říkal, je omezení vedlejších účinků. Musíme eh, se snažit, aby firmy úplně přestaly používat nerosty z těch konfliktních oblastí. Eh, nicméně zase si musíme uvědomit, že toto by mohlo mít katastrofální důsledky, protože samozřejmě zpráva s přírodními zdroji je velkou výzvou, ale v mnoha zemích je to také jediný zdroj financování nebo jeden z mála zdrojů. Také e, ta práce v dolech, přestože je velice náročná, je leckdy jediným zdrojem příjmu pro mnohé rodiny v těch daných oblastech. Takže místo toho, abychom nutili firmy, aby úplně opustili ty konfliktní regiony, tak je musíme přimět k tomu, aby vlastně poskytli záruky toho, že se nic neděje nelegálně. Také eh, musíme omezovat negativní vedlejší účinky pro Evropu, protože samozřejmě je třeba zabezpečit dodávku eh, surovin. To je zásadní pro nejrůznější promyslová odvětví, přičemž některá stále ještě bojují s důsledky té hospodářské krize. A jako komisař pro obchod eh, mám povinnost vlastně ochraňovat evropské hospodářství. Jsem si vědom toho, že někteří možná toto dnes nevnímají jako tak důležitou věc. Já to chápu, ale myslím si, že tady prostě nemáme na výběr nebo nemusíme mít e, na výběr. E, myslím si, že můžeme najít takový přístup, e, který umožní efektivní kroky, aniž bychom poškodili evropské hospodářství. Třetí věc, na kterou se chce komise zaměřit, je, aby ten náš návrh zapadal do takového širšího rámce činnosti této věci. To znamená, že se musí stát součástí zahraniční politiky, rozvojové politiky a také jednání eh, v rámci konfliktních regionů, kde je snaha vlastně certifikovat takzvané čisté doly. Eh, samozřejmě eh, je třeba snažit se zabránit tomu, aby se konfliktní nerosty dostávaly do dodavatelského řetězce. Ale musíme si uvědomit, že obchod je jenom součást mnohem rozsáhlejší strategie, která se čisto týká i etnických a ideologických konfliktů, eh, chudoby slabých států. To znamená, že jakékoliv naše kroky musí podporovat eh, širší mírové a rozvojové strategie a proto já vlastně ten svůj návrh chci předkládat s podporou eh, paní Eštonové a také bych chtěl, aby tato iniciativa byla součástí eh, takového širšího přístupu k narušení vazeb mezi konflikty a surovinami. Samozřejmě víte, že EU není první, kdo v této oblasti něco dělá. Eh, vím, že řada evropských firm si už eh, sama eh, určuje přísné normy v součásti, které jsou součástí jejich společenské odpovědnosti. Navíc let, které firmy musí také plnit požadavky týkající se konfliktních minerálů, protože třeba jsou kotované na amerických burzách a potom podle Eh, hají vlastně právnímu předpisu Dodd-Frank Section 1502, anebo také dodávají eh, americkým podnikům, které zase potom musí plnit eh, dodržovat tento právní předpis. Tyto významné snahy samozřejmě bychom měli podporovat vhodným nástrojem a to je právě můj cíl. Ta evropská iniciativa by měla vycházet ze stávajících povinností a postupů, než aby se s nimi dostávala do nějaké kolize. Proto se také zabývá nebo zkoumám pokyny OECD pro vlastně řádný postup, eh, který je takovým návodem pro firmy, které chtějí zajistit, že při využívání eh, nerostů z konfliktních oblastí postupují správně. Vážení poslanci, vážené poslankyně, tato věc eh, patří mezi složité důsledky integrovaného světového hospodářství. Obchod přinesl rozvoj a prosperitu do mnoha částí světa. Týká se to Evropy, ale také miliard lidí v roz, nově se rozvíjejících se zemích, kde se dnes zvyšuje životní úroveň. Zároveň ale díky tomu se obchod eh, Obchod znamená, že se spotřebitelé v Evropě dostávají do přímého kontaktu s lidmi v jiných částech světa, kteří trpí kvůli dopadům nějakého konfliktu. My se tedy musíme snažit o maximalizaci ekonomických přínosů, ale zároveň musíme omezovat možné negativní důsledky. Eh, my tedy chceme mít iniciativu EU o zodpovědném využívání zdrojů a tato iniciativa má za cíl zabránit tomu, aby se peníze dostávaly do rukou eh, rebelů, protože vlastně ti potom by mohli ohrožovat stabilitu daného státu. Chceme zajistit, že příjmy z přírodních zdrojů místo toho půjdou vládám, které tak budou moci posilovat právní stát a budou moci poskytovat základní služby jako zdraví a vzdělání. A také to podpoří hospodářský růst, který zároveň eh, bude určitou prevencí konfliktů v oblastech. Pokud naše iniciativa toto zvládne, tak to určitě vyhoví těm třem snahám, které jsem tady zmiňoval. Doufám, že ten náš návrh budeme moci předložit ještě do konce roku a velice rád s vašimi kolegy a eh, s vámi a vašimi kolegy ve výboru INTA budu eh, pracovat až do konce našeho funkčního mandátu. Děkuji Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Předtím, než jste začal, jsem měla říct, že my, členové výboru DV, si ceníme vaší přítomnosti mezi námi. Pochopitelně, že jsme často navštěvováni navštěvování komisařem Pibalksem a komisařkou Georgievou, ale v našem zápasu o ucelenost politik rozvoje. Jsme opravdu rádi, že tu jste. Měl byste čas eh, zodpovědět eh, pár otázek? Otázky jsou naše, odpovědi jsou vaše. To jsou pravidla hry. A vy určitě víte nejlépe, co odpovědět. Já začnu jednou otázkou a pak dám eh, slovo dalším. Má otázka je následující. Když pracujete na evropské iniciativě o těch eh, takzvaných eh, konfliktních minerálech APEN, svědomím, že Spojené státy mají legislativu platnou, tak to by asi znamenalo, že musí dojít k, nějakému, k nějaké dohodě mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Asi byste nechtěla, aby nějaká evropská společnost musela tu due diligence dělat dvakrát. Jak by to fungovalo? Zmínil se také Kongo a FARC v Kolumbii. Existují i další konflikty s ohledem eh, na tuto iniciativu. Možná by bylo lepší nejprve schromáždit otázky, pokud dovolíte, takže pane Neuser, prosím. Eh, vielen Dank, Frau Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl vyjádřit některé připomínky a vrátit se k legislativě, kterou jsme v červnu v Evropském parlamentu přijali ohledně transparentnosti a výkaznictví. Já myslím, že můžeme být pišní na to, že jsme s velkou podporou nevládních organizací tuto legislativu eh, vlastně dali do pochodu. Myslím si, že to je důležitý bod z hlediska této rozvojové politiky a obchodní politiky. Já si myslím, že se nám eh, podařilo dosáhnout eh, tohoto optimálního stavu. Teď, co se týče implementace této směrnice. Společně s Hanesem Svobodou před třemi, čtyřmi týdny jsme byli v Ghaně a v Tanzánii. Vybrali jsme si tyto země, protože tyto obě země jsou politicky relativně stabilní a tyto země hmm. mají velké bohatství v oblasti železných rud, ropy a plynu. Konstatovali jsme, že v obou zemích existuje velká politická vůle zodpovědně využívat toto nerostné bohatství ve prospěch eh, populace. Tak eh, to říkal náš přítel z Ghany. To platí. Eh, jsou tady velké daňové možnosti. Zatím jsou tyto daně příliš nízké a místní samozprávy eh, zatím mm, nevyužívají dostatečně svých možností z hlediska ovlivňování. Eh, jsou tady obrovská privilegia z hlediska mm, využívání těchto nerostných surovin. Implementace této iniciativy je velice důležitá a já zde vidím eh, dva důležité body. Za prvé, EU při provádění této iniciativy musí předávat svoje know-how vládám těchto příslušných zemí. Ta e, expertíze v těchto zemích neexistuje. Když se jedná například s evropskými podniky, tak nedochází k předávání tohoto know-how. Toto know-how schází a tady musí EU pomáhat této populaci, aby využila tohoto know-how. Za druhé, musíme jasně říci elitám v těchto zemích, že se jedná o jejich odpovědnost. My stále hovoříme o tom, co musí dělat EU. Eh, je tady hodně práce, ale zároveň musíme zvýšit tlak na místní vlády eh, v těchto zemích, tak aby docházelo eh, k serióznímu uplatňování těchto principů. No, je tady ještě kolega Kašman a pak ještě otázky z obecenstva. Ano, viděla jsem dvě, dva nejrychlejší žádosti o slovo. Takže prosím, pane Košman, děkuji. Děkuji, pane komisaři, také za vaší prezentaci. Jak vidíte, v tomto výboru jsme přesvědčeni, že lidská práva musí být skutečně eh, naší prioritou. Ale Měli bychom angažovat nejenom vlády rozvojových zemí, také vlastní vlády, aby podpořili tuto transparentnost, protože jinak, pokud eh, se nebudou podílet na eh, zajištění plnění těchto obchodních postupů, tak veškeré naše aspirace nakonec přijdou v več. Součást této dohody musí být o tom, že tam, že ta eh, daň musí být placena na tom správném místě, aby skutečně byly pobytky. Jinak nebude v těch eh, zemích původu eh, existovat skutečná pobytka k rozvoji. Prosím o jména. První otázka. Sofia Pickles, Global Witness a Darek z Friends of the Earth a pak znovu dám slovo komisi. Sofie. Děkuji, děkuji pane komisaři za vaše připomínky. Takže teď mluvím za koalici 60 nevládních organizací z celého světa, včetně Zimbabwe, Demokratická republika, Kongo, Barma, Amerika a tak dále. Naše koalice vydal včera poziční dokument, kde ne formulujeme, co by měla komise vzít v potaz v návrhu, který vydá později v letošním roce. Chtěli bychom, aby komise zavedla něco, co bude nutit podniky provádět due diligence v rámci dodavatelského řetězce, aby bylo jasné, že se nedopouští žádných zneužití nebo porušení v, při eh, využívání přírodních zdrojů. Využívání musíme dělat víc, abychom zabránili přímým nebo nepřímým škodám eh, v zemích původu. Takže chci skrnout doporučení, ale už jsme zaslali, eh, vám zaslali kopii, bylo dobré, kdybyste si to přečetli. Vyzýváme komise, aby zajistila, že evropská legislativa platí pro všechny přírodní zdroje ze všech eh, zón konfliktu a zón vysokého rizika, za druhé, že by měla vycházet na relevantních a existujících mezinárodních nástrojích, jako je eh, Mezinárodní nástroj pro lidská práva a další, včetně eh, ty pokyny OECD pro eh, konfliktní oblasti. Také za třetí, že přístup by měl být založený na hodnocení rizika a dopadu, možných dopadů na jedince i společenství. A za čtvrté, že by měl doplňovat stávající evropské iniciativy a legislativu na podporu transparentnosti a rozvoje a měl by být součástí uceleného přístupu, který má bránit ničení životního prostředí při využívání přírodních zdrojů v zemích, které jsou bohaté na suroviny. Ano, přátelé země, a možná byste se mohli něco zeptat. Krátká otázka podobná tomu, co řekla paní Sargentini. Jaký je vztah mezi vaším plánem a tím americkým zákonem Dodd-Frank a možnost eh, rozšíření definice konfliktu? Má otázka zní, zda do vašich plánů chcete zapracovat i další přírodní zdroje či suroviny, než ty, co jsou uvedeny již v tom americkém zákoně Dodd-Frank. Um, thank you very much. Děkuji. Děkuji za dotazy. Mohl bych dát dohromady první a poslední otázku, protože se obojí týkají vztahu k eh, tedy zákonu Dodd-Frank. Jehož slabinou je to, je vlastně zároveň jeho síla. Jeho síla je jeho slabina. to zjistili také ve Spojených státech, že dopadem může být embargo na celé regiony, kde prostě společnosti řeknou, s těmi všemi problémy prostě nebudeme žádné nerostné suroviny třeba z východního Konga dovážet vůbec. Čili toto je nebezpečí tohoto zákona. My pracujeme na mechanismu, který by se zaměřil eh, pouze na některé eh, zpracovatele, na ty eh, tavírny, na ty hutě. Pokud kontrolujete hutě, tak eh, potom to, co se to, co se děje v dalších fázích, už je méně důležité. Nemůžete pochopitelně kontrolovat stovky tisíc podniku potom eh, dál v tom řetězci. Ale existuje eh, vztah mezi tím, o co jde nám a o to, co, se, co je v zákoně Dodd-Frank. To, jak by měla probíhat due diligence, by mohlo inspirovat Američany k tomu, aby se znovu eh, podívali na tuto záležitost, aby viděli, jestli to přichází v UAU, to záleží na diskuzích mezi komisí a americkými protěžky. Nebudeme o tom hovořit v rámci té obchodní dohody mezi Evropskou unii a Amerikou, ale měli bychom o tom samostatně se Spojenými státy jednat, protože vztah tu určitě je. Světová ekonomika funguje na základě hodnotových řetězců, takže jsou propojeny. Teď k tomu, co řekla paní Sargentini o provádění due diligence, tedy o tom, aby jsme se vyhnuli tomu, že budeme provádět due diligence dvakrát. Aby jedna byla platná i pro druhou stranu. Já myslím, že ten systém sám, samotný bude harmonizovan. Ale nedojde k tomu do konce letošního roku. Pokud jde o další konflikty způsobené nerostnými surovinami, zaměřujeme se na omezený počet surovin, tantalum a cín a některé další, nebo například drahokamy v Myanmaru, diamanty a další. Středoafrická republika, diamanty. Středoafrická republika má velmi dobré, kvalitní diamanty. Rotace eh, prezidentů, čili nestabilní situace. Nigerie, zmínil jste Nigerii. Tam Například pokud je o využívání ropy, to má dopady na místní konflikty v Nigerii. Víte, že v Afganistánu je také potenciál rozvoje globálního těžebního průmyslu. A to by samozřejmě představovalo určitou výzvu z bezpečnostního hlediska. I v Afganistánu jsou minerály Dlouhodobě je to tedy problém, ale zatím se zaměřujeme na východní Kongo. Neměli bychom být zaslepeni vůči zbytku světa, to je jasné. Je to širší problém a i ta formulace bude širší tudíž. V první fázi se zaměříme na ty čtyři suroviny, které jsem zmínil globálně a pak, až bude existovat ten systém, tak to můžeme rozšířit i na další minerály. Ale due diligence se provádí jinak u různých surovin, není to to samé u diamantů jako u ropy. A pokud jde o know-how, máte pravdu, ale neměla by to být výmluva. Spíš platí to, co jste řekla v druhém argumentu o těch elitách v těch zemích. Existují některé skupiny rebelů a konflikty, které se, jsou živeny těžbou, kdy vlastně ta těžba pak financuje elitu. Pane Kašman, ano, je nesmírně důležité, aby daň byla placená přímo v té zemi, odkud minerály pochází. Existuje také mezinárodní dohoda na, o tomto EITI, to znamená, která má kontrolovat ty peníze, které se dostanou do rozpočtu těchto států. Ale jakmile je to v rozpočtu, tak eh, je otázkou, tak co se s tím stane v tom rozpočtu, to, to asi víte, ale hodně zemí se připojilo k této iniciativě. A také eh, Demokratická republika Kongo. A v případě řady eh, mezinárodních firm tomu tak je že oni samozřejmě si nemohou dovolit hrát v tomto nějakou nečistou roli, ale má to určité nedostatky. Souhlasím s tím, co uvedla tady slečna v růžovém. Ne, nevím, si nespomínám na jméno, ale ano, děkuji za ten návrh. My se snažíme být realističtí. vytváříme tady, kdybychom vytvářeli nějaký úplně nový systém s čistá jasna, tak by to možná dobře působilo, ale těžko by se to uvádělo do praxe. Už jsme provedli veřejné konzultace, teď jsme ve fázi hodnocení dopadu, kterou musíme ještě projít. Víme, co předložíme kolegiu, bude se o tom debatovat. Ale mým cílem bude připravit něco, co je průchodné, co je funkční. Aby to bylo přizpůsobené tomu, jak eh, fungují situace v terénu, kde já trošku o té situaci něco vím. Několikrát jsem byl v Kongu, v Katanze, v Rwandě. A jinde trochu to tam znám. Ve Středoafrické republice také. Strávil jsem noc paláci toho jednoho zvláštního císaře. Bokasy. Musel jsem pak odmítnout přijetí medaile, kterou mi chtěli udělit. Byl to nějaký eh, vyznamenání národní obnovy nebo něco takového. Já jsem, že musíte zohlednit tyto místní podmínky, místní okolnosti. To je mé, mé přesvědčení. A víte, že to byla naše bývalá kolonie, takže byl jsem tam několikrát, občas se mi ani nepodařilo se do země dostat, protože jsem nebyl oblíben. Ale každopádně, pokud něco má fungovat, musí to zapadat do jejich systému. To není o teorii, je to o praktickém přístupu. A já doufám, že přijdeme s něčím, co je funkční, co se bude v průběhu času pak rozvíjet, tak aby i vstup parlamentu a dalších respondentů byl zohledněn tom, co nejvíc v tom eh, konečném výsledku. Ano a pokud dovolíte, tak jsem dala slovo také eh, dvou nevládním organizacím, které byly dobře zorganizované, abych to trochu vyvážela tak bych dala také příležitost Evropské eh, asociaci eh, metalurgické a Tata Steel. Můžete tady ještě zůstat? Um, takže Elena Vyboldina. Děkuji mnohokrát. Pane de Guchte, děkuji za velice otevřenou a podrobnou prezentaci. My se toho vážíme. Hovoří se tady hodně o těch tavírnách, hutích, kteří jsou zastoupeni i právě v tom našem združení. A já bych tedy chtěla se na to podívat trochu z druhé strany. Naše firmy aplikují zásady eh, společenské odpovědnosti podniků, chtějí přispívat k řešení eh, problémů eh, ohledně transparentnosti dodavatelského řetězce. Nicméně většina těch tavíren nepůsobí v Evropě, oni, oni působí i v jiných zemích. Hovoříte my tady o zemích, jako je Čína, Malajzie, a ty potom nejsou vázány stejnými povinnostmi due diligence. A pak tady je otázka také konkurenceschopnosti průmyslu. Víme, že po prezentaci zákona Dodd-Frank většina amerických a evropských firm ten trh úplně opustila a nahradili je tam jiné firmy které nejsou těmito právními předpisy vázány. A můžete nás tedy informovat o tom, zda ten legislativní návrh obsahuje nějaká konkrétní praktická řešení ohledně toho, jak obnovit konkurenceschopnost a jak pomoci našemu odvětví při plnění těch požadavků. Děkuji. Zástupce Tata Steel. Děkuji. Ano, eh, je to otázka na pana de Guchta. Naše združení eh, asi dva roky se snažilo o to, aby dřevo eh, týkající se dřeva z Konga z konfliktních oblastí. A chtěla bych se zeptat, zda vás zajímají naše zkušenosti, protože teď se tady hovoří třeba i o cínu, eh, který používáme v našich tavírnách. My jsme se skutečně snažili o to s podporou členských států a rádi bychom získali tedy podporu i Evropského parlamentu komise a informovali e, o našich zkušenostech komisi a chci se tady zeptat, zda máte o ty naše zkušenosti zájem. Tak to by mě zajímalo, jestli se odvážíte říct, že nemáte zájem, ale pane komisaře máte slovo. Um, first of all on, on, on the smelters. Takže pokud jde o ty tavírny, já se domnívám, že ta tavba by měla probíhat v zemi samotné. To je, myslím, ta správná odpověď na vaši otázku. A teď k té přidané hodnotě, která eh, by měla zůstávat v zemích, kde se nerosty těží. Eh, teď ta přidaná hodnota je skutečně minimální. Podívejte se třeba na Katangu, kde téměř všechny tavírny ukončily svou činnost, protože tam prostě byla válka. Ty závody eh, byly zničeny. A teď vlastně ty tavírny se eh, přesouvají třeba do Zambie, což je kousek za hranicemi, ale bylo by asi logičtější, aby ta tavpa vždy probíhala v místě, kde se ty nerosty těží. Ale ty evropské firmy se tam mohou vrátit pouze tehdy, jestli tam režim bude stabilní, bude tam vládnout mír Eh, bude-li se tam aplikovat alespoň částečně právní stát, tak aby byly eh, podniky chráněny, ale prostě zásada by podle mě měla být taková, že tavba bude probíhat přímo v místě, ale zatím tomu tak není. Ano, já si uvědomuji, že ty tavírny nejsou jenom v Evropě, že vlastně se nacházejí v dalších částech světa. ale poměrně e, velká část těch kovů je zpracovávána evropskými tavírnami i v dnešní době, takže stále mají poměrně velký podíl na trhu. Myslím, že bychom se neměli zaměřovat na obyvatelstvo. Měli bychom se zaměřovat na firmy, a to především na ty tavírny. A já si nedělám iluze, že to bude úplně eh, hladké. Hladký není ani kimberlíský proces, ale určitě to mělo pozitivní dopady na konflikty třeba v Sierra Leone, eh, který byl určitě živen diamanty, vlastně nejdražšími v Africe mimochodem. A potom se ten konflikt sklidnil, protože eh, postupně se nám podařilo ovlivnit eh, obchod s diamanty právě prostřednictvím kimberlyského procesu. Samozřejmě eh, si rádi vyslechneme jakékoliv argumenty a návrhy. A pokud eh, se nemýlím, tak stále vlastně máte dodávky z východního Konga. Takže samozřejmě váš příspěvek rádi si vyslechneme. Děkuji mnohokrát. Nyní tedy poděkuji panu komisaři za to, že byl mezi námi a že byl eh, tedy velice otevřený. A už teď se těšíme na váš návrh, snad tedy bude do Vánoc a budeme se těšit, že třeba po Vánocích zase přijdete na náš výbor, abychom o něm mohli diskutovat. Děkuji. Now, recall tak zazněly tady už různé eh, úvodní projevy. Můžete prosím eh, někdo toto vypnout a dát mi tam zpět eh, pána z Ghany, protože měli jsme tady velice zajímavé příspěvky ohledně eh, udržitelné nebo neudržitelné těžby v Africe a v Latinské Americe. A já ještě bych eh, vás poprosila, abyste tady zůstali, protože myslím, že je důležité, abyste položili otázky, než přejdeme k druhému panelu. Takže já potom Eh, tomu věnuji čas, který jsem měla třeba vyčleněný na své závěrečné pozámky. Takže je tady stále s námi Tete Hormeku online, ano, tady je. Eh, je tady stále Sergio Andres Coronado Delgado, tady na pódiu. Také je tady Saskia Ozingová. Máte nějaké otázky na naše hosty, na naše řečníky? Takže vy jste všichni přišli jenom na pana komisaře, protože to Eh, se má mohla říct předem, že on nám dopodrobno neprezentuje ty právní předpisy. No questions to the audience? Žádné dotazy? Na naše řečníky, na naše panelisty? Ano, prosím. A představte se. Děkuji. Jsem Vicente Valles z Mezinárodního úřadu pro lidská práva v Kolumbii a já mám otázku na Sergia Coronada. V Kolumbii eh, teď eh, se zvyšuje nezaměstnanost třeba v těžebním průmyslu, také tam byly stávky a já bych se chtěla zeptat, jestli víte, proč teď se zvyšuje počet eh, stávek a jaká bude reakce Kolumbie, případně i Evropské unie. Sí, recientemente. Ano, Nedávno eh, kolumbijská vláda přijala právní předpis, jehož smyslem je omezit eh, dopady nelegální těžby. A to se týkalo třeba objednávek strojů a vyřazení strojů, eh, které byly používány v nelegální těžbě tuto situaci můžeme chápat jako dobrý eh, přístup ze strany vlády, ovšem vyvolalo to velkou reakci nejen u vlastníků strojů, ale také u mnoha lidí, kteří závisejí na tomto typu těžby, eh, závisí na tom jejich přežití. Takže se to zvrhlo v takovou stávku, eh, protesty, blokování silnic, policejní represe a tak dále a po eh, určitém eh, procesu vyjednávání se dospělo k dohodě ohledně eh, zavádění těchto represivních opatření, která mají tedy pozitivní úmysl. Snahou je kontrolovat vlastně tu nelegální těžbu, ale samozřejmě má to i určité sociální dopady Eh, takže může to vyvolávat společenské eh, konflikty, což je problematické právě v Kolumbii, protože tady máme za sebou dlouhou historii eh, toho ozbrojeného konfliktu. Děkuji. Děkuji vám. Pokud nejsou žádné další naléhavé okamžité otázky, tak já bych se eh, vrátila na Sasky a na TTH, aby eh, s přihlédnutím k tomu, co říkal pan komisař, aby tedy na závěr tohoto eh, panelu ve dvou minutách ještě se zmínili o tom, co třeba už jste chtěli říct nebo jste nemohli říct. A začnu s vámi, Saskie, a potom poprosím TTH. tak v podstatě bych asi chtěla říct dvě věci. Jak eh, Tetech, tak eh, Sergio řekli velice jasně, že pokud se má situace skutečně změnit, tak eh, to musí být vlastně vedeno tím těžebním průmyslem a v těch daných zemích musí být eh, vlastně zavedena taková struktura, která umožní i dodržování lidských eh, práv, eh, aby byly, bylo dodržovány zákony o životním prostředí a podobně komisař eh, se hodně zabývá tím dodavatelským řetězcem, due diligence. To je samozřejmě velice důležité, ale nestačí to k řešení problému. Je třeba skutečně jít mnohem více do hloubky. EU by měla jít také mnohem více do hloubky a zaměřit se na svou obchodní politiku, investiční politiku, na regulaci tohoto odvětví, tak, aby se více opravdu zaměřila na ten proces, eh, tak, aby opravdu to vedlo k dodržování lidských práv a Eh, environmentálních práv protože k tomu nestačí jenom due diligence a zodpovědné využívání zdrojů. To je tedy můj jeden komentář a já doufám, že třeba Tetech také bude moci říci více o tom, co by EU měla dělat eh, u obchodních dohod, tak aby skutečně ten přínos eh, zůstal v těch daných zemích, aby tomu nebylo tak jako dosud, kdy z toho spíše těší ty těžební firmy. A možná ještě jedna věc už jsem o tom hovořila předtím, v roce 2001 skupina eh, Světové banky zpracovala revizi pro eh, těžební průmysl. Byl to, trvalo to dva roky, bylo tam mnoho studií, eh, návštěv v terénu, konzultací, spolupracovali s nimi organizace ekologické, nevládní organizace, také vlády a tato skupina formulovala velice jasné cíle a já bych jenom chtěla přečíst ty tři cíle, protože to jsou skutečně cíle, které bychom měli mít na paměti, když hovoříme o těžebním průmyslu v Evropě. Takže ty tři cíle byly. Občanská společnost by měla být rovnoceným partnerem vlády při jednání. Za druhé je třeba dát eh, do rovnováhy sociální a ekologické eh, aspekty s ekonomickými aspekty při udržitelném rozvoji a za třetí je třeba zajistit vývoj založený na lidských eh, právech. A to myslím, že je skutečně klíčem. Tohle je vlastně, to jsou cíle deset let staré, ale přitom jsou nadále poučné. A možná ještě poslední komentář, když dovolíte Trochu mě znepokojilo, když komisař říkal, že musíme být realisty. Ano, to je určitě pravda na určité úrovni, ale pokud síte pokud se podíváte na země, jako je Středoafrická republika, kde je teď občanská válka, tak jakou realitu tam bereme jako východisko? Když se podíváte na východní Kongo, my eh, pracujeme s partnery z těchto zemí, kteří eh, skutečně pracují v ohrožení vlastních životů a snaží se, aby právní stát v té jejich zemi fungoval, aby se dodržovala lidská práva a je také musíme poslouchat. A ta realita zatím taková je, že je nikdo neposlouchá a je velice snadné eh, vlastně eh, přicházet z procesy, které potom spíše vlastně podkopají činnost tu, té občanské společnosti a na to už poukázala právě ta skupina Světové banky. Děkuji, Saskie. Tetehu jsi stále ještě s námi. Jsem ráda, že jsi tam vydržel v Gáně v té prázdné místnosti, ale určitě jsi slyšel i komisaře de Guchta své kolegy otázky, takže také poprosím o takovou dvouminutovou úvahu. Děkuji. Okay, thank you. Thank you very much, madam. Um, just two quick points uh, <clears throat> to, to, to say. The first thing is to return to the commissioners of the vision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 a cením si vaši přítomnosti, že jste byl mezi námi. A teď tedy provedeme změnu. Tady na pódiu myslím, že si zaslouží všichni potlesk. A nyní Anne-Françoise Meloa, která vede jednotku F3 za DG Markt Evropské komise a Roberto Ridolfi, který vede Sustainable Growth Development DG pro rozvoj Evropské komise. Mám tady pár volných míst. Takže pokud ta prezentace má proběhnout od jinut, i to by bylo v pořádku. Prosím, usaďte se. A trošku zrychlujeme. Já většinou se snažím dodržovat čas. Máme 25 minut do konce zasedání. Opravdu 25 minut. Tam François Melo se neschovává, ale tamhle v rohu u počítače PowerPoint se bude promítat přímo před vás. Takže dávám vám slovo a budu opravdu přísná, pokud jde o čas. Bonjour, mesdames et messieurs. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste mě pozvali, abych dnes dopoledne v rámci tohoto výboru hovořila o způsobech, jakými je možné podněcovat odpovědnější obchodní chování, a to z hlediska reportingu a transparentnosti v rámci firem. Zastavím se u dvou nových povinností, které se týkají firem. Ta první, to je ten tak slavný systém country by country reporting, to znamená reporting v rámci jednotlivých zemí. To bylo přijato v červnu 2013, je to kapitola nové účetní směrnice, o tom budu hovořit za, za chvíli. Tento text byl přijat a druhá povinnost, o které budu hovořit, je stále ještě ve stádiu návrhu komise. Ten text v současnosti se projednává zde v parlamentu a také na úrovni rady. Jedná se o eh, reporting nebo předávání informací nefinanční povahy z hlediska firem. Takže ten slavný reporting CBCR. O co jde? Jde o to, aby vlády byly odpovědnější a také podniky, aby byly odpovědnější, zvláště pokud eh, tedy těží přírodní bohatství. Mají být odpovědnější z hlediska těžby. Proč nám o to jde? Jde nám o to proto, eh, protože eh, místní samozprávy by měly mít přesnou představu o všech částkách, které jsou propláceny nadnárodními společnostmi jejich vládám, tak aby tyto místní samozprávy měly možnosti dotazovat se u příslušných orgánů, aby zjišťovali, zda tady je odpovídající kompenzace. Takže jde o tyto částky, které by měly být také využívány z hlediska správné těžby těchto přírodních bohatství. A také jde o kontrakty mezi vládou a těch, těmito firmami. Jde o to, aby se vědělo, zda skutečně to přidaná hodnota z hlediska příslušného obyvatelstva. Jaké jsou naděje, naděje z hlediska zlepšení situace? Tyto nové povinnosti této účetní směrnice nutí velké firmy, co jsou to velké firmy, to jsou společnosti, které mají dvě kritéria, to znamená obrot 40 milionů eur, bilanci 20 milionů a 250 lidí, kteří jsou tam zaměstnáni. To znamená, týká se to velkých firm a kotovaných firm na evropských trzích bez ohledu na jejich velikost. To mohou být také firmy z třetích zemí, to znamená společnosti, které nemají sídlo v Evropě, ale jsou kotovány na evropských trzích. Všechny tyto společnosti spadají do této působnosti. V jaké oblasti podnikají? V těžbě, to znamená v těžbě ropy, plynu, v dolech a také podnikají v pralesech. Tento aspekt těch pralesů je velice důležitý, protože tady jdeme dále než je tomu v případě americké legislativy, to znamená v rámci tohoto dot frankova zákona, kde se to týká pouze ropy a dolů. Takže my žádáme na těchto firmách, aby každý rok vypracovali oddělenou zprávu a v této zprávě poskytnou informace ohledně hmotných částek, které byly zaplaceny vládám všech těch zemí, v kterých oni podnikají a kde podepsali smlouvy. Co to je hmotné částky? To jsou částky, které překračují 100 000 eur, včetně eh, v naturálích. Tato zpráva je veřejná, je tedy v úředním vězníku, je eh, přístupná všem a dále žádáme tedy, aby informovali o celkové částce a pak, aby to bylo rozepsáno podle jednotlivých projektů. Mm, to, čemu říkáme rozepsání podle projektů, to bylo předmětem velké diskuse. A v podstatě se jedná o veškeré operativní aktivity, které jsou součástí smlouvy. Ve směrnici máme seznám všech typů plateb, o kterých by měla daná společnost eh, informovat. To znamená všechny nároky, všechny royalty, dividendy a tak dále. Ten text je velmi podrobný v tomto ohledu. Musíme vědět, že toto opatření zapadá do určitého mezinárodního kontextu, jak už jsem to uvedla. Ve Spojených státech existuje již zavedená legislativa, to je 1504, to je ta část tohoto Dodd-Frankova zákona. Možná někteří z vás vědí, že toto léto došlo k rozhodnutí v tom smyslu, že SEC špatně interpretovalo eh, tento Dodd-Frankův zákon, byly příliš nároční a požadovali zveřejnění všech informací. V USA někteří chtěli, aby SEC získávalo eh, pouze informaci, ale aby to nebylo zveřejněno. Zatím to nemá dopad na naši legislativu, kterou jsme přijali v červnu. Nám jde stále o veřejnou informaci, ale vznikne určitě otázka ohledně ekvivalentních klauzulí, protože ta směrnice počítá s mechanismem, který umožní evropských firmám, které už vypracovávají eh, ten, tuto zprávu CBCR, eh, aby tedy toto vypracovali v rámci této ekvivalentní klauzule a tudíž nemusí zveřejňovat evropskou zprávu, pokud se to týká těch třetích zemí. Pokud se americký systém změní, tak se budeme muset přizpůsobit a budeme muset vyřešit problematiku ekvivalentní klauzule. Musíme také vědět, že už existoval systém, kterému se říkalo Extractive Industry Transparency Initiative. To bylo dobrovolné, to znamená hostitelská země, která Eh, přistoupila na tento systém, měla donutit ty eh, podniky, které eh, podnikaly na jejím území, aby poskytovali celou řadu informací. Ale nebyla zde povinnost to podepsat z hlediska hostitelské země. To znamená, nyní náš systém jde dále, nyní je tady tento, tato povinnost výkaznictví. Jak vypadá ten harmonogram, jak to tady probíhá. Takže tato povinnost reportingu je součástí změn účetní směrnice. Ta byla přijata v červnu a vstoupila v platnost v červenci. Členské státy mají dva roky na to, aby převedly eh, tyto povinnosti do svých vnitrostátních eh, řádů, to znamená červenec 2015 a první aplikace 2016 z hlediska tohoto finančního výkaznictví. Dále se eh, počítá také v tom, že tři roky po transpozici, to znamená 2018, komise mm, přeskoumá tuto záležitost. To znamená, přeskoumáme působnost, Zatím se to týká pouze společností, které jsou aktivní v, těže, v těžeřském průmyslu, ale my proskoumáme možnost rozšířit tento systém na další oblasti telekomunikace, stavebnictví například. Také se budeme zabývat eh, vývojem, ke kterému došlo na mezinárodní scéně. Víte, že jsou tady určité nejistoty z hlediska amerického systému, takže roku 2018 uvidíme, jak to bude vypadat u nás. Druhá povinnost, o které jsem chtěla hovořit, která je stále ještě v návrhu. To je informace ohledně nefinančních eh, aspektů. Už existuje v současnosti určitý text současné účetní směrnice, ale je neefektivní. Méně než 10 velkých firm zveřejňuje hm, eh, informace, které se týkají eh, životního prostředí a dalších aspektů, které nejsou nefinanční je to těžko využitelné. Také zjišťujeme, že některé členské státy šly dále, než eh, je ten existující text, to znamená zavádějí striktnější povinnosti, než jsou stanoveny ve směrnici, například Švédsko, Dánsko, Francie, Španělsko. Ze všech těchto důvodů jsme se domnívali, že je vhodné novelizovat tuto legislativu, tak abychom skutečně donutili velké firmy, aby jednali transparentně z hlediska jejich podnikání, z hlediska životního prostředí. Takže budeme požadovat, aby ve své zprávě o hospodaření uvedly informace ohledně politik, které uplatňují, dále ohledně rizik, která souvisejí s těmito politikami a dále ohledně rizik. E, a to v pěti oblastech. Ty jsou tam přesně stanoveny. Životní prostředí, e, podnikové záležitosti, to znamená zaměstnanci, dále dodržování lidských práv, boj proti korupci a nakonec pouze u kotovaných firm eh, různorodost ve správní radě, teda diverzita. To znamená, nemluvíme pouze o genderové různorodosti, ale také o různorodosti z hlediska eh, národností my nenutíme ty podniky, aby uplatňovaly určitou politiku, ale eh, eh, vlastně nutíme je k tomu, aby se zamysleli nad touto politikou. Tento text nenutí podniky, aby provozovali určitý typ politiky. Jedná se pouze o reporting. Jsme si vědomi toho, že by bylo vhodné jak si omezit tu administrativní zátěž. Jsme v krizi, nebo tedy dostáváme se z krize. Chceme podporovat podnikání, proto chceme snížit tuto zátěž. Takže podle tohoto nového návrhu tato pravidla se budou uplatňovat pouze na velké firmy. Zavedli jsme novou kategorii, eh, to znamená firmy, které zaměstnávají více než 500 eh, lidí, je to asi 18 000 firm. Eh, jedná se o firmy, které jsou, mají sídlo v Evropě, ale také o zahraniční firmy, které jsou kotovány na evropských trzích. To je stejné jako v případě toho country by country eh, reporting. Takže jedná se o tuto transparentnost hlediska firm, které jsou kotovány na evropských trzích. Chceme omezit administrativní zátěž, takže máme velmi pružný přístup který eh, jak si je takový, že pokud firmy se domnívají, že nepotřebují provozovat politiky v některých oblastech, tak vysvětlí, proč my je nenutíme, aby provozovali tyto politiky. Také eh, nepožadujeme kompletní eh, zprávu, která by obsahovala stovky, stovky informací. O to nám tady nejde. Jde nám o informace, které se týkají těch pět kategorií, které jsem vysvětlila ohledně politiky, rizik a výsledku. To je vše. A pouze relevantní a konkrétní informace, abychom pochopili jádro biznesu té firmy. Společnosti se mohou zvolit, jak vypracují tuto zprávu buď podle národních pravidel, protože některé státy už mají e, určitá pravidla, anebo podle mezinárodních pravidel OECD, to znamená e, globální e, iniciativa z hlediska reportingu. A tady se dostávám k poslednímu slajdu. Já jsem vám řekla, že tento návrh byl předložen v dubnu. Vstup platnost, tak tady možná je to příliš optimistické domnívat se, že k tomu dojde koncem tohoto roku tedy probíhají diskuse na radě a v parlamentu. No a první aplikaci bychom měli mít roku 2015, to znamená ohledně těch firm, které budou podléhat této povinnosti tohoto reportingu. Děkuji vám. Thank you very... Velmi vám děkuji, paní Jan François Melo. Co se mě týče, bylo dobré si udělat trochu obrázek, jaká je situace po hlasování o směrnici o transparentnosti a odpovědnosti. Po skončení letních prázdnin, jaká je tedy situace? I po deseti letech lobování ze strany NGO jsem stále, stále překvapena, že tuto směrnici máme. A teď je pan Rudolfi, který vede udržitelný růst na DG pro rozvoj Evropské komise. Bude hovořit o podpoře odpovědných obchodních eh, postupů. A já si myslím, že výbor pro rozvoj existuje právě za tímto účelem, aby podporoval tu jednotnost eh, politik rozvoje. Jste naším posledním řečníkem. Není to vaše vina, ale naprosto nám dochází čas. Děkuji. Paní předsedkyně, sní poslanci a poslankyně. Jsem rád, že se mohu účastnit tohoto panelu. Teprve druhý den mého působení v této funkci. Já jsem do té doby vedl delegaci Evropské unie v Ugandě. Což je eh, samozřejmě relevantní vzhledem k té diskuzi, kterou jsme tu dnes vedli a mohu vám eh, uvést pár věcí z našeho politického dialogu v této zemi. Naším východiskem je, že soukromý sektor může být, musí být a bude hnací silou rozvoje. Neboť jinak budeme skutečně odsouzeni k bezvýznamnosti, pokud jde o naši rozvojovou strategii. Čili soukromý sektor má obrovskou roli tím, že například poskytuje příležitosti a přístup v oblasti finančních služeb, komunikačních technologií a tak dále. Toto všechno je obsaženo ve sdělení, eh, tak nazvaném Agenda pro změnu. A teď to musíme realizovat. Musíme to skutečně uvést do, do praxe. Evropská unie eh, se zabývá budováním partnerství se soukromým sektorem a to na dvou frontách. Za prvé vytvořit příznivé prostředí, k němž může soukromý pres, eh, sektor eh, rozkvétat v našich partnerských zemích a za druhé snažit se zapojit soukromý sektor do růstu, včetně zeleného růstu, s cílem osvobodit eh, lidi od chudoby. Asi víte, jaké jsou údaje 6, 9 a 10 procent východní Afrika je skvělým příkladem, je ten růst je fenomenální. Ale tento růst je často náročný na kapitál a ne vždy vytváří pracovní místa. Takže země zbohatné z hlediska HDP, ale zranitelnost na úrovni obyvatel se naopak zvýší. Proto mm, toto je každopádně realita, které musíme čelit a z toho vyplývají určité závazky. Není důležité jenom, co budeme dělat, ale také, jak se bude soukromý sektor účastnit. Otázka transparentnosti, otázka toho, jak povzbuzovat firmy, aby prosazovali transparentnost systému. Byla zmíněna korupce, to je jev, který se stále opakuje v našem dialogu se rozvojovými zeměmi, ale pochopitelně, že potřebujeme i partnera vždy ke každé korupci. Vy jste náchylný ke korupci, ale někdo vás musí korumpovat. Eh, potřebujete k tomu jaksi obě strany. A tudíž je velmi těžké se z toho nějakým způsobem dostat. Je, je tu samozřejmě prostor pro odpovědný a transparentní eh, obchod a podnikání, etické, etický obchod a další systémy. Pokud jde o tu záležitost té ucelenosti, jednotnosti, tak podporujeme také mezinárodní aspekt té Evropské Social Responsibility Strategy, strategii pro eh, odpovědnost na úrovni eh, politiky podniků. My jsme schválili sdělení o sociální odpovědnosti podnikové, kde se říká, že všechny firmy by měly plnit eh, normy eh, sociální odpovědnosti. Na globální úrovni také existují pokyny, které jsou dobrovolné, které nemají právní závaznost, ale musíme se snažit, aby byly kompatibilní s vládní legislativou. Neměli bychom si nic nalhávat, v Africe, což je kontinent, který znám zatím lépe, tak Evropská unie prosazuje třeba kroky v oblasti klimatických změn. Ale tyto snahy zatím eh, se nesetkaly s příliš velkým praktickým úspěchem. My se snažíme prosazovat náš přístup transparentnosti, ale stále více zemí se obrací k Číně. Jenom se otočí zády, řeknou si, proč bychom se měli snažit s vámi vést dialog o lidských právech, transparentnosti a tak dále? Musíme pochopitelně hovořit o diskuzi o elitách v této zemi ve vztahu k populaci, ale skutečnost je taková, že musím, si musíme uvědomit, že nejsme jediní hráči. Je proto důležité prosazovat globální řešení prosazujeme také agendu důstojné práce, uplatňování mezinárodních pracovních standardů. To není jenom otázka podnikové eh, odpovědnosti, ale i širší odpovědnosti ve vztahu k pracujícím v rozvojových zemích. Přejít od eh, tvorby politik k praxi. Za tímto účelem komise podporuje ehm, osvědčené udržitelné obchodní praktiky do našich programů spolupráce se snažíme zapojovat prvky odpovědných postupů. Příkladem je regionální pro, program v Asii prostřednictvím programu Switch Asia, který začal v roce 2007, který byl teď rozšířen i do středomorského a afrického regionu. V rozvojových eh, zemích se snažíme doplňovat národní úsilí o plnění pracovních standardů přizpůsobování legislativy, posilovat různé struktury, jako jsou například inspektoráty práce, které se snaží zapojit i soukromý sektor, zlepšovat eh, plnění, rozvíjet program Národního sociálního dialogu a eh, také spolu, rozvíjet spolupráci s občanskou společností, ale musí to samozřejmě vycházet z té místní úrovni, protože tam vědí, jaké jsou potřeby, jaké jsou konkrétní korupční postupy. Také jsou tu standardy ILO, které prosazujeme v rámci vnějších vztahů. A e, ten rámec jednání vedený ILO vychází z toho, že Evropská komise se tady snaží jít příkladem, jaký k tomu zavazuje nařízení 1905-2006, to znamená respektovat e, normy pracovní ve vlastních e, smluvních závazcích. Dále je to otázka udělování veřejných zakázek. To je, řekl bych, největší bitva, kterou vedeme o transparentnost. Právě ten dialog v oblasti veřejných zakázek stále více států se snaží je stále méně na, tedy závislá na eh, pomoci, stále více doplňuje své příjmy eh, přímým zdrojů a z vlastních zdrojů, proto musíme, musíme jít do hlubšího politického eh, dialogu s našimi zeměmi. Teď už nejsme dárci, ale jsme partneři, rozvojoví partneři a klíčové je právě to partnerství. V rámci těchto partnerství můžeme řešit ten dialog. I tu otázku příjmů, což je právě významné pro eh, těžební průmysl. Ano, vím, budu muset eh, skončit, čili existuje obrovský potenciál právě pro těžební průmysl a udržitelný růst. Je na vládách těchto zemí, je na občanské společnosti, na nás, abychom eh, zajistili, že, se, že tyto země uniknou tomu prokletí nerostných surovin. Například Ugandy eh, mám, je pro mě skutečně živý je důležité podpořit tu iniciativu pro transparentnost těžebního průmyslu. Ale co dělat, když pouze 10 z 28 evropských států se k tomu připojili? Pak dialog selhává. Co k tomu pak můžete říct? Podporujeme ten proces z Kimberly, který se snaží omezit ty takzvané krvavé diamanty. Z 15% jsme se dostali teď na 1%. Eh, a pak eh, pochopitelně je tu také ehm, sdělení o eh, rozvoji a daních z roku 2010, které klade opět velký důraz na zprávy pro jednotlivé země. Na závěr mi dovolte říci, že boj s korupcí je jeden ze společných prvků našich delegací a od Lisabonské smlouvy se snažíme, eh, aby boj s korupcí a transparentnost byly jaký z 95% skutečně zapojeny do našich eh, dialogů. Byla zmíněna oblast východního Kivu a Středoafrická republika. Bez bezpečnosti je těžké tam cokoliv prosazovat, tož pak eh, bezpečné transakce. ale i tak můžeme, máme svá omezení, která souvisí s naší schopností eh, s tím, že jen do určité míry můžeme ovlivňovat jejich vlastní příjmy, které rostou, které porostou v dalších 20 letech, ať už z ropy, eh, plynu nebo dalších věcí. To je právě to, kde musíme zůstat velmi bdělí z hlediska politického dialogu. S tím, že na jedné straně tu máme evropské podniky, na druhé straně občanská společnost, soukromý sektor nejen evropský, ale také v těch partnerských zemích. Není to snadné, komu komise se chystá vydat sdělení o soukromém sektoru a rozvoji, v kterém budeme řešit i otázku transparentnosti a dobrých postupů. Děkuji. Děkuji vám. Těžko můžeme uzavřít něco nějakým jednoduchým konstatováním či závěrem po dvou a půl hodinách. Takže si odpustím skutečný závěr. Jistě bych vám chtěla však připomenout aspoň jednu věc. Máme Lisabonskou smlouvu. Nebohužel, bohužel, bohužel, ne, nemáme čas. A tam jsou klíčové dva články, které bychom si měli vytetovat na kůži. Článek 21, který se týká zahraničních vztahů a rozvoje, tam se říká, že vůdčím principem rozvoje je dlouhodobá udržitelnost, respektive dlouhodobá a udržitelné odstranění chudoby. A dále ve smlouvě se je číslo 208, které je ještě lepší, které říká, že veškeré naše aktivity na poli zahraničních vztahů nemají eh, žádným způsobem být eh, na úkor pomoci právě prosazující dlouhodobé odstraňování chudoby. To je článek, který hovoří o eh, ucelenosti politik rozvoje. Čili zákon je na naší straně. Ale vidíme, že to ve všech případech nestačí. Ne vždy se nám podaří získat ten přístup ke spravedlnosti a tak dále. Pan Tete Hormeku jasně hovořil o těch eh, prostředcích a příjmech, které pak nezůstanou v Ugandě, nezůstanou v Mali, ale jsou vyváženy. A teď pan Rudolfe říká, že ty příjmy z těžebního průmyslu porostou v příštích desetiletích. Ale jedině za podmínky, že nastavíme politiky správně. Jinak všechny ty kovy skončí někde na eh, burze z kovy v Londýně. A chystáme zprávu z vlastní iniciativy o výboru DEVE, která bude navazovat na toto slyšení a která se bude týkat právě podpory těchto zodpovědných postupů těžebního průmyslu v rozvojových zemích. Pokud tudíž se chcete vyjádřit, pošlete mi to písemně, pošlete mi to mailem a já to snad budu schopna zapracovat do své zprávy, která bude zveřejněna někdy před Vánocemi. A možná to zvládnu ještě koordinovat s, s ve funkčním období s tedy komisaře Dechuchta s komisí. Jinak eh, dobrou chuť eh, k obědu a doufám, že se vrátíte dobře eh, nebo nedobře naladění. Děkuji eh, také všem organizátorům.